cestujících. Mnohokrát děkuji. Děkuji, pane komisaři, a rozprava je uzavřená. Dále máme na pořadu jednání otázku k ústnímu zodpovězení pro komisi o nařízení o povinném značení původu u některých výrobků dovážených ze třetích zemí. Nejprve dostanou slovo autoři otázky, pan Moreira, dvě a půl minuty. Ah, obrigado, prezidente, senhor comissário. Děkuji vám, paní předsedající, vážený pane komisaři, vážení kolegové. Já patřím k signatářům této otázky, k ústnímu zodpovězení. Na konci roku 2005 připravila komise návrh nařízení které přinášelo povinné značení původu u některých výrobků dovážených ze třetích zemích. Smyslem bylo především zabránit zavádějícímu označení, tak, aby tedy se spotřebitelé dozvěděli o skutečném původu produktů, které kupují. A toto by mělo být především ve vztahu k obchodním partnerům jako Spojené státy, Brazílie, Kanada, kteří mají takový systém povinného značení původu produktu který byl zaveden v letech 2006 až 2009. My jsme takový systém také měli, nicméně v říjnu 2010 se objevily nové legislativní kompetence, které vyplývaly z Lisabonské smlouvy. A Evropský parlament proto v prvním čtení schválil návrh nařízení komise um, o označení vyrobeno v, made in, které se vztahovalo na produkty ze třetí zemí. Bylo tam 525 hlasů pro, 49 proti a 44 se zdrželo. I přes opakované žádosti parlamentu rada nepřinesla eh, nic nového, zablokovala legislativní proces. V poslední době v překvapivé změně směrování komise uvedla, že současný systém nebude platit a odkázala přitom na rozhodnutí VTO v tzv. cool case, tedy v případě označování původu u hovězího a vepřového masa. Tím se vlastně de facto vrátila k původnímu systému. A v souvislosti s původním nařízením komise začala tvrdit, že toto je nekompatibilní s nařízením a předpisy VTO. Proč tedy komise nenabídla nic nového? proč komise nenabízí nic, co by bylo kompatibilní s pravidly VTO. Máme k tomu právní základ. Měli bychom zahájit legislativní proces, dostat se k druhému čtení, případně trialogu. Znamená to, že komise nevěří v dobrou meziinstitucionální spolupráci, eh, nerespektuje občany, jejíž úloha je velmi důležitá. Neměla se komise obrátit s žádostí o konzultaci na parlament ještě předtím, než stáhla své nařízení. Do, mm, je komise přesvědčena, že stažení nařízení je v celkovém zájmu EU a zároveň, když texty, které byly přijaty v prvním čtení parlamentu, nejsou kompatibilní s předpisy VTO, máme nějaká rozhodnutí odvolacích orgánů, jak vnímá komise systémy pro povinné značení původu, tak jak jsou uplatňovány v některých zemích, jako v Brazílii, Kanadě a Spojených státech amerických. A nakonec, jaká konkrétní opatření komise připravuje pro zaručení zjištění původu, tak aby byla zajištěna vysledovatelnost produktů, které přicházejí na jednotný trh, alespoň pro ty sektory, na něž se nařízení vztahuje co komise předpokládá, o jakých krocích dále uvažuje, tak aby to vše bylo v souladu s pravidly VTO a kdy tato pravidla přijdou. Děkuji. Paní Muscardini, dvě a půl minuty. Děkuji vám Správně jste slyšel, pane komisaři, otázku pana Moreiry. Žijeme v globalizovaném světě a pokrok bude jenom tehdy, pokud budeme mít jednotná pravidla, která platí pro všechny. Pokud jde o obchod a zboží, tak pravidla musí odpovídat požadavkům VTO. Nemůžeme brát některé producenty nebo občany jako druhořadé podle toho, na kterém dílu žijí nebo působí jsem přesvědčena, že ať už to jsou partneři nebo konkurenti Čína, Brazílie, USA, Kanada, pokud eh, tyto státy uplatňují vlastní interní pravidla pro dovoz z dalších zemí, EU by měla mít obdobná pravidla také. Eh, je to pro EU nezbytné, eh, aby pravidla značení původu platila pro výrobky, produkty, které přicházejí z měšku, jak jsme stanovili již v říjnu 2010. Měli bychom jednat s VTO, eh, aby eh, ta pravidla, kde jsou uplatňována, byla zrušena, protože nemůžeme žít eh, podle dvojích měřítek, kde někteří se těší velkým výsadám a jiní trpí nevýhodami. A to se týká jak občanů, tak výrobců. Eh, důležité je chránit jejich práva. Evropský spotřebitel má právo si vybrat a má právo být dobře informován výroba je zase páteří eh, konkurenceschopnosti hospodářství a výrobci také mají právo eh, na to eh, mít stejné výhody, jako jsou přiznávány výrobcům z Číny nebo v jiných zemích. Proto by komise měla opět přeskoumat stávající platné právní předpisy a zajistit náležitý dialog mezi parlamentem, radou a komisí, Ehm, tím neříkáme, že by tento postoj byl arrogantní. Nelze říci, že to, co bylo přijato, je bez debaty. Naopak velmi odhodlaně žádáme, aby právě toto nebylo vnímáno jako arrogantní. Naopak, aby Rada a komise zvážila tento nepříznivý stav věcí, kdy nás instituce včas neinformovaly o tom, že připravují stažení platných předpisů. Důležité je, aby se tři instituce setkávaly a plánovaly cestu ku předu společně. Myslím si, že to si žádá také vzájemná slušnost na všech stranách. Je to také v zájmu spotřebitelů. Důležitá jsou tripartitní zasedání k vyřešení tohoto problému. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, dnes v Evropské unii označují podniky původ zboží dobrovolně účel toho takzvaného návrhu Made in vyrobeno v byl ten, abychom především označovali e, zboží, dovážené zboží v určitých zvolených kategoriích. My víme, jak velký význam přikládá parlament označování původu a jsme si vědomi také podpory parlamentu v prvním čtení. Komise udělala všechno proto, abychom dosáhli dohody u tohoto legislativního návrhu s přihlédnutím k pozměňovacím návrhům parlamentu. Nicméně sedm let, sedm let po předložení návrhu musíme se postavit realitě. Nedošlo k žádnému pokroku od hlasování v Evropském parlamentu a nemáme žádné obecné vyhlídky na politický kompromis mezi jednotlivými institucemi. Kromě toho, v návaznosti na rozhodnutí VTO, která teď představují velké obavy z hlediska kompatibility, toto rozhodnutí poprvé ujasňuje, že označování původu může spadat pod specifické dohody VTO, dohodu VTO o technických překážkách v obchodu. Vzhledem ke specifickým ustanovením této dohody stoupá značně riziko, zejména proto, že návrh vyrobeno V by se vztahoval pouze na produkty dovázené, dovážené z určitých třetích zemí a ne na domácí evropské produkty. Kromě toho od vzniku krize se tento návrh stává více kontroverzních v EU, protože jsme proti protekcionismu. Vzhledem k tomuto vývoji a také po důkladném zvážení komise zahrnula stažení návrh do svého pracovního programu na rok 2013. V této fázi máme úmysl návrh stáhnout. Teď jsme uprostřed meziinstitucionálního procesu, kde Rada a parlament mají možnost vyjádřit se k tomu a komise pak může rozhodnout, že návrh stáhne. Mluvilo se o tom na konci listopadu na technické schůzce z INTA eh, také 10. ledna. Pokud jde o programy označování původu v zemích mimo EU, komise konstatuje, že v některých zemích je eh, program označování původu, i když ještě z doby před nedávnými rozhodnutími a tyto programy se také hodně liší, zejména pokud je o pokrytí, o pole působnosti. Nicméně nedostali jsme zprávy o nějakých závažných překážkách, na které narážejí evropští dovozci a vývozci v důsledku těchto programů. Kdyby se to stalo, přirozeně bychom tomu věnovali náležitou pozornost. Z těchto důvodů a také vzhledem k našim mezinárodním závazkům, která vyjasnila nedávná rozhodnutí, se komise domnívá, že v této chvíli nemůže postupovat dál v legislativním postupu u označování určitých výrobků tak, jak to obsahuje současný návrh. Jedna z možností, které jsme vyhodnotili v době předložení původního návrhu, bylo označování původu nejenom pro dovážené výrobky, ale i pro výrobky z EU, výrobky vyrobené v EU. Znamenalo by to velkou změnu pole působnosti a cíle návrhu a proto by to vyžadovalo nový návrh na jiném právním základě. Pane Moreiro, já myslím, že to se nám nepodaří eh, v rámci stávajícího postupu. Znamenalo by to také posouzení dopadů, aby se zjistilo, zda taková nová legislativní iniciativa splňuje podmínky, které stanoví smlouva. A zda je tady vůbec poptávka v evropských odvětvích a zda také spotřebitelé mají takováto očekávání. A v kontextu hospodářské krize ještě zaznívá otázka, zda chceme zvyšovat náklady. Komise v současné době tuto možnost nezvažuje, nicméně dál se nad tím bude zamýšlet a bude na komisaři pro průmysl a podnikání, mm, místo předsedovi Tajánem, aby se tím v případě nutnosti zabýval podrobněji. Ale vraťme se k základní motivaci této rozpravy, a totiž ke konsolidaci podmínek pro podniky v EU. Zajištění ochrany proti podvodům z hlediska označování a jde také o <clears throat> to, že spotřebitelé potřebují informace. Nedávné studie o textilích a kůži ukázaly, že označování není mezi hlavními prioritami spotřebitelů, pokud je o podnikatelské prostředí, Komise nyní zvažuje, jak posílit vymáhání směrnice o nekalých obchodních praktikách. Komise také v blízké době předloží balíček opatření, kam bude patřit legislativní návrh o dozor nad trhem s produkty s tím, že bychom vylepšili také kontrolu a dohled nad produkty, které vstupují do EU. Legislativní návrh o obecné bezpečnosti produktů a také o dozoru nad trhem. V kontextu, kdy komise má omezené zdroje a usiluje o lepší legislativu, o lepší regulaci, komise stanoví své kroky tak, jak nejlépe může, abychom posílili konkurenceschopnost a důvěru spotřebitelů. A vzhledem k několika poznámkám, které zazněly ze strany autorů otázky, řekl bych, že jsme jasně uvedli, že máme v úmyslu stáhnout tento návrh. Výbor INTA o tom byl informován předem prostřednictvím svého předsedy. V každém případě to právě záměrem v programu Komise na rok 2013 informovat radu a parlament, že to komise chce udělat nebo nechce udělat. Já myslím, že to plně odpovídá rámcové dohodě. Parlament se může vyjádřit, než se komise rozhodne, zda návrh stáhne na jaře, anebo mm, než rozhodne jinak. Děkuji. Grazie eh, per il PP. Děkuji. A nyní dvě minuty pan Kaspary za EPP. Vážená paní předsedkyně, děkuji. Podle mého názoru jde nyní o dvě otázky. Jednak je tady institucionální otázka. Evropská komise nám před několika měsíci, téměř lety, předložila návrh zákona. My e, jsme v prvním čtení něco odhlasovali velkou většinou a rada, která ani dnes není mezi námi, po dvou letech stále neudělala nic. Všichni se jistě shodneme na tom, že nečinnost na radě, to, že dva roky náš zákonodárce nic neudělal, to je opravdu neúnosné. Za druhé, pane komisaři, oznámil jste v pracovním programu pro příští rok, že návrh stáhnete. A já bych si přál, aby podle současné situace, po té, co už jsme měli první čtení, že byste se pokusil s námi ten návrh nějakým způsobem doladit, místo toho, abyste ho jednoduše stahnul. Protože obsahově dnes je mnoho produktů označeno, které přichází do Evropské unie. A já také chápu, že ti eh, někteří spotřebitelé, kteří mají zájem eh, zjistit eh, původ tak samozřejmě mají tady e, ten zájem na tom, ale jak v dnešním světě vysvětlíte, odkud ten produkt pochází, e, když e, ty součástky byly vyrobeny třeba ve 30 zemích nebo ve více? Takže já bych si přál, abychom se tady zamysleli nad tím, aby to označování opravdu spotřebitele informovalo a abychom neměli nařízení, eh, které bude spíše šířit pro spotřebitele dezinformace. Myslím si, že nad tím bychom si tady všichni společně měli lámat hlavu. Eh, a přál bych si, abychom ten návrh přepracovali v tomto duchu. Děkuji. A za sociální demokraty pan Susta dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Jiní kolegové již upozornili na to, jak vypadá institucionální situace s návrhem komise. Uvítali jsme, pane komisaři, že jste před třemi lety přišel s iniciativou po institucionální změny kterou zavedla Lisabonská smlouva, jsme se stali spolu zákonodárci, takže jsme nyní aktivnější. A teď tady slyšíme skutečné důvody vašeho návrhu a to je problém. Přece Evropský parlament se tady k tomu vyjádřil na plenárním zasedání. To není pouze usnesení. To je něco, co se vás týká. A z formálních důvodů eh, to tady přišlo před ro- třemi roky, potom to bylo v roce 2010 eh, schváleno a po interinstitucionální dohody to bylo potvrzeno. Jsou to vztahy mezi parlamentem a komisí. Můžeme pouze apelovat na ty, kteří v občanské společnosti jsou proti zavedení těchto norem, Parlament tady eh, zastupuje komplexní zájmy 500 eh, milionů osob a velké oblasti výrobního průmyslu jsou v tuto chvíli v krizi a přitom jsou jedinou zárukou růstu a hospodářské soutěže v Evropě. Jsou jediní, kdo nabídnou pracovní místa a oni si toto nařízení eh, přejí ne kvůli protekcionismu, ale proto, aby měli stejnou výchozí situaci jako jiné země. Například USA eh, řeší ty problémy jinak. Přejeme si diskusi s radou i v parlamentu. Chceme nalézt řešení. Děkuji. Grazie per il gruppo ALDE, onorevole Rinaldi. Děkuji za ALDE, pan Rinaldi, dvě minuty. Děkuji vám. Vážený pane komisaři, vážení kolegové, všichni víme, že s tímto eh, nařízením bychom bývali měli aspoň nějaké informace pro spotřebitele, možná úplně ne ty nejdůležitější, ale alespoň některé. Také víme, že v Číně, v USA, v Kanadě a v dalších zemích, také třeba v Mexiku, v Japonsku se uplatňují podobná pravidla. Také jsme si vědomi toho, že parlament měl úspěch v tom, že si získal velkou většinu, ačkoliv interně byly i určité pochybnosti mezi některými kolegy, kteří eh, měli třeba takové systémy eh, ve svých domovských státech, kde podobná pravidla neplatil. Dohodli jsme se na eh, základní nařízení, které by se platilo týkalo těch hlavních výrobků, které se prodávají přímo koncovým spotřebitelům a pak pět let na pilotní projekt. E, a VTO si také uvědomuje, že tam existuje určitý manévrovací a vyjednávací prostor. Ale myslím, že tím bychom argumentovat neměli. Pokud jde o vztahy mezi institucemi, měl by být reciproční. A e, rozhodně postup stažení platných předpisů se k takovému přístupu nehodí. Myslíme, že parlament svou práci odvedl. Komise a rada také nabídly několik opatření zaměřených na pomoc těm společnostem, které se nepřesunuli do jiných zemí. To je totiž důležité pro výrobu v EU. To také vyvolalo velká očekávání, odpovědnost. Samozřejmě důležité je připravit půdu v jednotlivých sektorech. Uvědomujeme si, že v členských státech mm, zažívali e, někdy i velké hospodářské otřesy, ale myslím, že by měl existovat prostor i pro bilaterální iniciativy k tomu, abychom připravili půdu pro takovéto změny. A myslím si, že podobné naladění panuje i ve VTO. My jsme zatím dokázali prokázat, že jsme schopni naslouchat. A myslím si, že to je důležité pro tuto část EU. Ehm, tady nemluvíme o něčem jako jediném příručním zavazadle eh, a tady eh, hovoříme skutečně o něčem, co má zásadní význam pro hospodářství. Děkuji dále pro zelené žado. Děkuji vám, paní předsedající, vážený pane komisaři. Ehm, zcela jistě vám neuniklo, že procházíme těžkou krizí a že podstatná část našich občanů trpí znepokojením, ehm, mají velké obavy z procesu globalizace, eh, tratili se základní záchranné body a přesto se potýkají s protichůdnými tlaky. Na jedné straně se říká, aby spotřebitelé spotřebovávali víc, aby pomohly růstu hospodářství, eh, aby zároveň se jim říká, že spotřebovávají příliš mnoho, že to nechrání planetu. Ehm, a současně tento parlament, Evropský parlament říká, zdůrazněme práva spotřebitelů a nabídněme jim také nástroje, aby oni se stali částí globalizace a podnikům zase říkáme, že to, tato pravidla jsou překážkou pro podnikání. Vy máte důvěru důvěru v liberalismus, který tady komise především přináší. Vidíte, že výhody liberalismu jsou tak zásadní, že se nemusíte obávat ztráty práv spotřebitelů. Právě krize by nám mohla ukázat, že eh, tento typ liberalismu eh, není vhodný. Mohli bychom eh, jenom říci, že komise má zpřísnit kontroly na dovoz výrobků a produktů. To jsme potom potom ve světě, kde pro občany tam nezbytnost, aby eh, byli občany, znamená také možnost volby. Eh, samozřejmě to neodpovídá na všechny problémy sociální a eh, ekologického dumpingu a dalšího. Je to nástroj, který nám pomůže žít pomůže to občanům žít, protože občané si chtějí vybírat, měli by mít možnost volby a proto eh, žádáme, pane komisaři, abyste rozhodl tak, aby došlo k posílení práv spotřebitelů a eh, komise by se neměla vyhýbat odpovědnosti, ale ani parlament se nesmí vyhýbat odpovědnosti, tak tomu e, platí vzájemně radu. Zde nemáme zastoupenou, musíme vzájemně svou odpovědnost respektovat a v této krizi globalizace e, se musíme snažit posilovat práva občanů a práva spotřebitelů. Děkuji. Grazie. Děkuji za EKR Paní Gerlingová na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem vždycky měla určité obavy ve vztahu k návrhu tohoto nařízení. Označování průvodu, původu může zabránit eh, padělání, pokud jsou to imitace. Jak přesné může být označení původu, pokud je o zemi, ze které skutečně produkt pochází, vzhledem ke složitosti dodavatelského řetězce. V globalizovaném světě náklady, které eh, vznikají v souvislosti s povinným označováním. To jsou všechno platné otázky. Nicméně, kromě kompatibility s VTO chápu, že spotřebitelé stále častěji chtějí vědět, odkud zboží pochází. Chtějí vědět z nejrůznějších důvodů. Buď proto, že chtějí podpořit vnitrostátní průmysl, nebo chtějí mít možnost výběru na základě politických Eh, aspektů nebo aspektu životního prostředí v zemi původu. Já chci říct komisi, že je čas postoupit dál. Dnes, když přijdu do obchodu, ukážu mobilním telefonem na zboží a on telefon mi řekne, jak komplexní je tento dodavatelský řetězec. Já myslím, že rozhodně jsme schopní, a není to protekcionismus, já myslím, že jde o to, abychom spotřebitelům dali tyto informace. Jsme toho schopní, takže my máme blízko ke spotřebitelům, naslouchejte parlamentu, je to důležitá věc, nevzdávejte to. za e FT Salvini na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Také zdravím ty, kdo případně poslouchají na internetu. Včera jsme se zamýšleli nad tím, kolik lidí zemřelo v Bangladeši při výrobě textilí za dolar na den, textilí, které se prodávají tady v Evropě. Evropa podrží minutu tichá a tím to pro ně skončí. Musíme se zamyslet nad tím, co nosíme. Já nevím, co mám já na sobě. Kde to bylo vyrobeno? V Miláně? V Komo? A nebo to vyrobilo nějaké dítě v Bangladeši? Zajímá 500 milionů lidí, co se vlastně děje? Mluvíte o mezinárodním právu, jde o Evropu, Spojené království, Německo, Švédsko. Továrny se stěhují do Číny, národní společnosti se stěhují. Někteří lidé chtějí dovážet ovoce a zeleninu z Maroka, boty z Pákistánu. A jim úplně jedno, že se tady u nás zavřou tisíce obchodů a tisíce pracovníků přijde o práci. Tisíce malých a středních podniků je zrušeno. To jsou pracovní místa v Evropě. Ale některým lidem se vyplatí nechat dítě vyrábět tyto věci v Bangladeši za dolar. Je to levnější než 50 eur za den za pracovníka v Itálii. O tyto zájmy jde. Není to zanedbatelné. Vidíme, co se děje ve Spojených státech, v Japonsku, v Číně. To jsou protekcionisté. My protekcionisty nebudeme, alespoň to předstíráme. Je to neuvěřitelné. Je neuvěřitelné, že občané nechápou Evropu. Mají pocit, že Evropa má k něm daleko. Naše podniky se zavírají, v Bangladeši pracují děti, na národní společnosti si dělají, co chtějí. A toto je Evropa. Děkuji za GUE pan Scholz na minutu. Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři. Má frakce sdílí rozhodující kritiku Evropského parlamentu vůči taktice zdržování ze strany Rady, občané v Evropě mají právo na to dosvědět se, odkud jejich produkt pochází. Proto vyzývám komisi, aby neprodleně předložila nový návrh, v němž zohlední pozici Evropského parlamentu e, právě proto, že dosud Rada odpírala svůj e, příspěvek. Občané chtějí vědět, e, původ svého produktu. A to může být pouze první krok eh, v 21. Eh, století. Máme tady svět s integrovaným hospodářstvím a je přirozené, že lidé chtějí vědět, eh, že jsou práva vyrábějících, pracujících dodržována, že produkt není zdravotně škodlivý, že e, jsou dodržována některá ekologická kritéria. Na to mají právo. V rámci VTO se musíme zasazovat o modernizaci pravidel. Nesmíme e, usnout jenom na tom, co existuje. Sociální e, dumping a Eh, neekologické chování musí být eh, zamezeno, tak aby eh, vlastně produkční řetězec nebyl ohrožen. Děkuji. Děkuji. Pan Filner, minuta 30. Děkuji, paní předsedkyně. Evropská komise chce stáhnout nařízení včera jsme hovořili o údajích, o původu a o těchto problémech. Byli jsme plni obav, že Evropská unie bude tyto věci požadovat jednostranně a dnes bychom přece měli vědět, eh, zda produkty pochází z Hongkongu nebo z Jižní Itálie. Potřebujeme jistotu, i pokud jde o pracující. Musíme mít možnost rozlišovat i mezi výrobnami v jedné zemi a mezi různými zeměmi samozřejmě. Hovořili jsme také o podrobnějších informacích o produktech v Evropské unii Jsou tam některé věci, které nechceme a nevím, proč bychom je tedy měli prosazovat u dováženého zboží. Spotřebitelé eh, si přejí více informací o původu, ale tento návrh podle mého názoru eh, není správný. Made in eh, to je něco, co by jak si mělo být upraveno správně. Máte modrou kartu. Souhlasíte s modrou kartou? sta diventando quasi una tradizione tra me e il collega. Už se to téměř stává uh, tradicí s panem kolegou Fjellnerem. Já mám pocit, že vy rozumíte pouze jednoduchým věcem. Jakmile se to začne trochu komplikovat, jakmile to začne být komplikovanější eh, s mm, materiálem původu, eh, kdy vlastně ten produkt se stává z materiálu ze tří zemí, Eh, tak je to opravdu velice složité. My eh, bychom měli dělat jenom ty jednoduché věci. Jakmile eh, je to složité, tak se toho vzdáváme. Já si myslím, že to je banální, pane kolego Filnere. Nemyslíte si, že by bylo mnohem lepší, když je to v zájmu vaší země, kteří také, vaše podniky také vyrábí Nemyslíte si, že by to bylo lepší? Já si myslím, že to, co vy tady zastáváte, není správné. Ano, je to pravda, stává se z toho taková tradice, ale naopak já si myslím, že Evropa by se měla zaměřit na to, že bude dělat věci, které těžké jsou a věci, o které chtějí globální řetězce. Když budeme mít víc byrokracie, víc cel a víc protekcionismu, ve snaze chránit trhy, na kterých nejsme konkurenceschopní, což je třeba výroba triček v Evropě, já myslím, že nakonec eh, prohrajeme v konkurenci. Já jsem se ve Větnamu setkal s lidmi v obchodní komoře a tam bylo řečeno, že lidé by nebyli schopni žít ve Větnamu jenom z výroby bot, pokud by nedělali něco, co je konkurenceschopné z globálního hlediska. Musíme být opatrní v tom, čeho se držíme za každou cenu, protože nakonec prohrajeme z hlediska exportu. Děkuji. A nyní pan Lange na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové. Proč tady zaznívají hlasy proti návrhu? Já tady v podstatě vidím pouze jeden důvod, a to, že jednotliví výrobci a především jednotliví obchodníci v některých zemích Evropské unie mají zájem na tom, aby neuváděli zřetelně, odkud jejich produkty pochází. Vlastně chtějí globálně levně nakupovat a draze v Evropě prodávat a přitom budit zdání, že produkty byly za rozumných podmínek vyrobeny v Evropě. Myslím si, že tento ekonomický zájem je něco, čemu bychom neměli podléhat. Chceme transparentní dodavatelský řetězec, chceme zajistit, aby každý věděl, odkud produkty pochází a chceme tím zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž v Evropské unii. A proto eh, tady mám dvě otázky. Jedna. Co se vlastně děje v radě? Chce Rada i nadále společně rozvíjet společnou Evropskou unii v zájmu spotřebitelů a výrobců, a nebo Evropa jaksi ustupuje ekonomickým eh, zájmům jednotlivců, jednotlivých společností. Já mám obavu, že v tuto chvíli převládá ta druhá možnost eh, v na radě. To znamená, že už nejde o pokrok Evropy, ale spíše se uplatňují eh, zájmy jednotlivých společností, partikulární zájmy. To nemůžeme připustit. A teď se táží komise. Na čí straně jste? Jste na straně rady, která chce zohledňovat zájem, ekonomické zájmy jednotlivců, anebo si přejete, abychom Evropu společně dále rozvíjeli? Honorevole Manders. Pan Manders, minuta a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Mluvíme o našich vlastních institucionálních problémech ve VTO. A skutečnost je taková, že v Evropě přijímáme legislativu, abychom upozornili na sociální dimenzi naší politiky. Snažíme se vyhovět průmyslu, snažíme se také ochránit životní prostředí. Já myslím, že musíme změnit taktiku. Nejde jenom o to, aby bylo povinné mít na produktech, které přichází do Evropské unie, označení původu. Správné by bylo, kdyby tam bylo i uvedeno vyrobeno v Německu nebo vyrobeno v EU. A tady také musí platit přísné podmínky. Měli bychom říct, že všechno, celý produkt musí být vyroben v příslušné zemi. A znamenalo by to aspoň, že spotřebitelé dostanou informaci a spotřebitel bude vědět, že něco bylo vyrobeno v Německu nebo v EU a tam to skutečně bude vyrobeno. Ale nejde to tak, že já bych si třeba koupil oblek, který údajně byl vyroben v Německu, ale najednou se ukáže, že z Německa jsou knoflíky a zbytek byl dovezen a prostě sestaven. Děkuji. Slovo dostává Pan Dartmouth na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Spotřebitelé chtějí vědět, odkud pocházejí produkty. A to platí především pro potraviny. Takže je správné, že mluvíme o pravidlech pro označení původu. Ale já musím říct, musím trvat na tom, že spotřebitelé chtějí vědět, jaká je země původu. Chtějí vidět vyrobeno v Británii, vyrobeno ve Francii, vyrobeno v Itálii, vyrobeno v Německu, vyrobeno v Dánsku a tak dále. A možná, že je také pár spotřebitelů, kteří chtějí vidět vyrobeno v Rumunsku. Ale spotřebitelé nechtějí vidět vyrobeno v EU. A proto já doufám, ale je to jen naděje, a zřejmě malá naděje, že tato pravidla nebudou dalším prostředkem, jak se vydat na cestu k evropskému superstátu. Pan Prust na minutu a půl. Merci, madame la... Děkuji, paní předsedkyně. Jsem opravdu otřesen a znepokojen rozhodnutím Evropské komise stáhnout svůj návrh na řízení o označení původu Parlament tady eh, z 80% svých členů eh, si přál tento návrh. Neměli bychom něco takového stahovat. Když to uděláte, tak vlastně pohrdáte názorem evropských poslanců a tím pádem i evropských občanů. A to tím spíše, že tento návrh je důležitou složkou pro informovanost eh, cestu, spotřebitelů. Je to opravdu pohrdání eh, touto institucí. Eh, vy říkáte, eh, že je to proto, že tento návrh je nyní zastaralý po rozhodnutí VTO v jednom případě. Prosím vás, nepovažujte nás za naivní. Proč by komise nemohla předložit nový návrh, který by zohlednil tuto judikaturu? Jak to, že Brazílie, Kanada a USA naleznou způsob, jak sladit tato pravidla a pravidla VTO. Neměli bychom si nic nalhávat. Eh, tady je pouze snaha zachránit si tvář, eh, protože rada není schopná se dohodnout. Jde nyní eh, o naši konkurenceschopnost a toto je jeden z nástrojů, který máme k dispozici a vy nás o něj chcete připravit. To není rozumné. Já bych si přál, aby pro rok 2013 jste nalezli nějaké rozumnější řešení této věci a budeme doufat, že rada konečně otevře oči. Grazie, onorevole Badia um... Děkuji, paní Badia, minuta a půl. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. V této fázi diskuze už asi zazněly všechny argumenty pro to, aby toto nařízení mohlo pokračovat. Ale já si myslím, že toto je diskuze o normách pro uvádění země původu, ale je to také debata o transparentnosti. A právě proto chci možná shrnout, co to znamená pro malé a střední podniky. V Evropě velice dobře víme, že Evropa, Evropský parlament ve všech svých normách uvádí, že malé a střední podniky představují 99 Tvoří 80 pracovních míst v Evropě. A právě proto bychom měli udělat všechno proto, aby tyto firmy, které obohacují hospodářství, které vytvářejí pracovní místa, aby tyto firmy měly právní odpovědnost za dovoz produktů. A proto se ptám, pane komisaři, mohli byste opravdu zvážit opětovné předložení tohoto nařízení, protože jenom odhalíme naše firmy, nepodpoříme růst v Evropě a nepodpoříme vytváření nových pracovních příležitostí. Opravdu je nutné, aby to bylo právě v tomto nařízení. Naši spotřebitelé mají právo, oni se dokážou rozhodovat, oni chtějí vědět, co jedí, odkud to pochází jaké jsou sociální standardy v dané zemi. A zároveň chtějí, abychom podpořili domácí výrobky, které se vyrábějí tady, v našich zemích, ale i v třetích zemích. Každý rozhoduje sám za sebe, takže vás prosím, zvažte znovu své rozhodnutí stáhnout toto nařízení. Jestli je nutné ho upravit, tak ho upravte a nemůžeme ho nechat ležet stranou. Děkuji. Děkuji, pan Kutaš, na minutu. Děkuji vám, paní předsedající, vážení kolegové, toto nařízení, které parlament přijal v říjnu 2010, je náležitou odpovědí na požadavek zvýšit transparentnost pro spotřebitele v Evropě ve vztahu k průmyslovým výrobkům na trhu v Evropě. Právě tato informace je o to užitečnější, že Evropská unie zatím nemá dostatečné právní předpisy v této oblasti. Je proto politování hodné, že komise se rozhodla stáhnout tuto legislativu a ignoruje skutečnost, že spotřebitelé mají právo znát původ výrobku a také to, zda splňují určité sociální a environmentální standardy. Více informací spotřebitelů neznamená protekcionismus. Děkuji předsedající. Patrice, to je jedna minuta. Děkuji. Toto je proměra z čistého nebe. A není to dobrá, dobré znamení pro vztahy mezi komisí a parlamentem. Z poměrně nejasných důvodů, jako například rozhodnutí VTO, což pro nás není dostatečně přesvědčující. Ehm, hovořilo se o nákladech na nařízení, ehm, obavy z protekcionismu, ale to není obhajitelné. Já myslím, že komise by měla jednat konzistentně a vysvětlit nám, proč zvolila právě tuto cestu. Pane komisaři, když se rozhlédnete po tomto jednacím sále a kladete si otázku, co komise dělá, když není ochotná chránit zájmy spotřebitelů, protože to povede jedině ke zvýraznění skeptického postoje. Pane Muscardini, dvě minuty. Děkuji vám. Pan komisař nám řekl, že nemáme naději na kompromis mezi institucemi. Ne. Ve skutečnosti zdůraznil, že není možné nalézt společnou řeč mezi třemi institucemi, aby bylo dosaženo kompromisu. Hovoříte o tom, že toto se nebude uplatňovat na domácí výrobky pokud jsou tedy vyrobené v dané zemi, kde se prodávají v pořádku, ale také na tom záleží, pokud jsou to produkty z oblastí mimo EU. Proč bychom se nemohli inspirovat od dalších zemí, která mají podobná pravidla a e, tak bychom mohli zavést změny do návrhu, kterýž byl odhlasován. Pokud jste přesvědčen, že toto nesplňuje současné požadavky mechanismu VTO, my jsme naproti tomu přesvědčeni, že VTO nemůže takto spojit země s předpisy a bez nich, protože musí probíhat rozumná hospodářská soutěž a ta prostě neprobíhá, pokud platí různá pravidla, což znamená penalizaci jedních a zvýhodňování druhých. Dal jste nám svůj názor a ještě předtím, než se komise rozhodla stáhnout, když vycházíme z vašeho prohlášení, tak eh, musím říci, že nás to nepřesvědčilo, protože je to, jako byste stanovovali náš názor a žádáte, abychom nepokračovali ve vašem záměru toto stáhnout. Parlament je tedy zavázán po té k obnovení meziinstitucionálního dialogu, jehož jste se dříve účastnil dialogu tří institucí, abychom zvážili možnost změny a nějakého rozumného řešení. Přesně to bychom měli dělat. Přesně to jste si také na začátku přál. Vy eh, hájíte Evropu, měli byste hájit její zájmy. Paní předsedkyně, pane komisaři, já jsem také pracoval na tom, aby občané měli přístup eh, k přiměřeným informacím. Je rolí Evropské unie postarat se o to, aby občan byl schopen vybrat si eh, se zna- ve znalosti věci označení původu produktů z třetích zemí je na tom podobně. Evropský parlament tady o to velmi usiloval, hlasovali jsme o tom a zároveň jsme tady připravili také sankce v případě porušení. Rada ovšem zůstávala pozadu a to tak, že téměř zablokovala celý legislativní proces a za to nese zodpovědnost. Komise nyní, aniž by se domluvila s Evropským parlamentem, chce návrh stahnout. Tady, tady vidíme skutečnou porážku pro obhajobu práv spotřebitelů a pro všechny, pro které tento projekt byl také možností eh, ovlivňovat eh, produkci a zaměstnanost v evropských podnikcích, eh, je to také porážka. A opět specializované podniky, které se zaměřují na místní produkty, na výrobu místních produktů, tím trpí. Děkuji, nyní Catch the Eye. Máme tady 10 žádostí o slovo Každý jednu minutu a slovo má paní Kostinger. Pane komisaři, jsem překvapena postupem komise Evropský parlament během prvního čtení jasně vyjádřil své stanovisko. Bez ohledu na okolnost, že členské státy se nebyly schopny dohodnout na eh, žádné pozici, je tento krok velmi pochybný, především v kontextu, eh, že program USA, ze kterého mm, komise, jak říká, vychází, eh, že tam není potřeba to rušit, stačilo by to změnit. Takový postup pro parlament je naprosto nepřijatelný. Místo toho, aby se na tom pracovalo, na nalezení eh, řešení, které by bylo v souladu s VTO, se jednoduše tak stáhne. Proto se táží komise, jak chcete opakované požadavky Evropského parlamentu eh, zajistit, tedy to, že tady budeme mít eh, dovoz produktů eh, se, z, cizí, z třetích zemí, které budou splňovat stejné normy jako produkty v Evropě, životního prostředí, sociální a tak dále. Před takovými rozhodnutími, jako je stažení legislativního návrhu, chcete Evropský parlament příště o tom informovat? Nechcete nás do toho zapojit? Děkuji. Honorevole Silvestris. Silvestris. Děkuji, paní předsedkyně. V roce 2010 parlament 529 hlasy schválil toto nařízení Made in. Pane komisaři, je tady hodně hlasů pro, vy to nemůžete stáhnout, vy to nesmíte stáhnout. Povinné označování je naprosto zásadní na jihu Itálie, v Puli v Kalábrii. Téměř všude máme spoustu čínských společností, výrobců. A spousta našich se zavírá. Tisíce našich pracovníků jsou bez práce. A když se podíváte na to, co se vyrábí v Číně, je to za nepatrnou částku z hlediska výrobní ceny v Itálii, ale jsou tady ještě sociální náklady, musíme chránit děti. Jde o pracovní dobu, životní prostředí, práva nezletilých, všechny tyto věci musíme mít na paměti. My v Evropě víme, že u textilí, bot, u výrobků dovážených z třetích zemí máme velice vysoké náklady z hlediska konkurence, ale víte proč? Protože oni v podstatě zaměstnávají otroky povinné označení by alespoň umožnilo, že spotřebitel bude vědět, kde bylo něco vyrobeno. Když stáhnete tento návrh, pane komisaři, v čím to bude zájmu? Zájmu těch, kdo vyrábějí legálně, zájmu těch, kdo bojují proti padělkům. Malé a střední podniky v těch oblastech, které jsem právě zmínil, vytváří pracovní místa v celé Evropě. Pomáháte jim anebo nadnárodním společnostem, které vyrábějí mimo Evropu a nedodržují evropské standardy. Vy nepomáháte podnikům zaplatit slušnou mzdu a respektovat práva. Vy pomáháte lidem, kteří se uchylují k otrocké práci. Pokud to uděláte naopak a zavedete uh, povinné označení, budete důvěryhodní a pomůžete EU. Danelis? Paní předsedkyně, pane komisaři, Tady jsou specifické problémy, zvlášť třeba u zemědělských výrobků. Zemědělské výrobky se mohou dovážet z třetích zemí, kde jsou nižší náklady. Tyto výrobky mají přístup na trh v EU za předpokladu, že se zpracovávají v zemi EU. Tím se nemění povaha výrobku, toho primárního výrobku. A je velice snadné dezinformovat spotřebitele. Spotřebitel se podívá na označení, myslí si, že výrobek byl vyroben v EU, ale skutečnost je taková, že ten primární výrobek byl dovezen a ke zpracování došlo v EU. To zkresluje hospodářskou soutěž a nejde o protekcionismus, stejnou jenom o ochranu našich legitimních zájmů. Děkuji. Paní Kádenbach. Vážená paní předsedkyně, pane komisaři, cítím se dnes jaksi třikrát zanechána na holičkách, jednak radou, která nám dnes jako partner velmi chybí, ale eh, dvojím způsobem také od vás, jednak jako poslankyně, jednak jako spotřebitelka. Jako spotřebitelka proto, protože si myslím, že je jasně v zájmu 500 milionů Evropanů být informován o původu produktů, eh, se kterými se na evropském trhu obchoduje. V Eurobarometru pokaždé eh, zjišťujeme, že občané chtějí tyto informace a dále se cítím zanechána na holičkách jako poslankyně. Tento parlament před dvěmi lety zaujal jasné stanovisko a vy společně s radou jste měli možnost o tom stanovisku vyjednávat. Myslím si, že je velmi laciné poukazovat na to, že VTO něco takového nepřipouští. Je to vyjednávací partner a vy máte možnost a povinnost diskutovat o tom, co my jsme připravili, tak, aby to splnilo náš cíl. Předpokládám, eh, že vaše dnešní varování nás mělo, nebo že, pardon, naše varování vás povzbudí a eh, že Eh, budete vyjednávat s VTO a že potom výsledek bude odpovídat očekávání evropských občanů. Pan Ferreira. Děkuji vám. Pane předsedající, pane komisaři, zde vidím úlohu komise, tedy postaví se jenom za ty, kteří jsou proti označování původu a hájí uvolnění globalizace, hlavní zájmy dovozců do Evropy. Cesta transparentnosti a škola, která ji prosazuje, je zahnána do kouta. My jsme se zaměřili na možnosti povinného označování, což považujeme za dobrý nástroj proti environmentálnímu a sociálnímu dumpingu, nástroj pro udržení pracovních míst v Evropě, neznamená to, že musíme změnit současnou obchodní politiku, kterou vedeme musíme si uvědomit zeměpisnou složitost výroby. Ehm, neznamenalo by to prohloubení takových problémů, ale Povinné značení by naopak umožnilo lidem si vybrat a zároveň hájit pracovní místa v Evropě. Děkuji, paní Morganti. Teď je všem jasné a zcela jistě také radě, která tu není, a zcela jistě jasné i komisi, že naší povinností je hájit zájmy našich občanů. Parlament zastupuje občany Evropy, Evropské unie a musí s komisí hovořit jasně. Toto nařízení bylo nezbytné pro zvýšení bezpečnosti, nabídnutí záruk spotřebitelům právě proti přílivu produktů, které zavalují náš trh. Co se však děje? Určité vlastní zájmy, partikulární zájmy zemí na severu v tomto smyslu převládly. Když jsme diskutovali o systému zdanění a cel, cel pro dovoz, lidé si přejí značení původu a jsem přesvědčen, že práce, kterou jsme odvedli, nebude prostě smetena ze stolu. Ano, samozřejmě musíme si uvaž, uvědomit požadavky VTO. Musíme toto vnímat, ale komise nesmí být hluchá také vůči našim požadavkům. Děkuji, pan Kančany. Já si myslím, že vysvětlení pana komisaře ke zrušení tohoto nařízení ukazuje určité pochybnosti. V podstatě dochází k určitému zastírání uh, pozic. Rada tady už eh, dlouhou dobu váhá, zdržuje a vlastně oslabuje celý legislativní proces. Poškozuje se obraz naší instituce. Je to nedostatek respektu a demokracie vůči nám i vůči všem občanům. A další aspekt Není tady koherentní systematická legislativa, protože abychom zabránili eh, velké invazi produktů z třetích zemí, eh, je důležité, protože tady někdy jsou spotřebitelé klamáni o kvalitě produktů, eh, které kupují. My musíme účinněji kontrolovat a striktněji kontrolovat tyto věci. A to nařízení by znamenalo skutečný krok vpřed. A pokud ho neučiníme, tak ustoupíme v této bitvě. Já si myslím, že komise by své stanovisko měla přepracovat a měla by umožnit, aby legislativní postup kráčel svou cestou a neměl by, nemělo by se bránit dialogu mezi spoluzákonodárci. Pan komisař má slovo. Thank you, uh... Děkuji vám. Paní předsedkyně a děkuji všem. Musím říci, že diskuse na tuto ranní hodinu byla velmi živá. A padla řada otázek o VTO, pravidla rozhodnutí VTO jsou jasná. Máme také rozhodnutí odvolacího orgánu VTO o kvalifikacích vztahující se k pravidlům značení původu, kde došlo k závěru, že návrh z roku 2005 je zastaralý, protože přistupuje jinak k domácím a jinak k dováženým výrobkům. Konkrétně zavádí povinné označení původu pouze u dováženého zboží a na počátku října 2012 komise tyto informace sdělila radě a parlamentu. Co tedy stručně řečeno odvolací orgán rozhodl, je připraven koumat systém značení původu na základě dohod o technických bariérách pro obchod, což by mohlo být vykládáno tak, že to znamená, že hodnot že značení původu by mělo odpovídat také doložkám nejvyšších výhod a obchodním dohodám konkrétně. Zahraniční zboží by se mělo těšit eh, stejným výhodám jako zboží domácí. Pokud by se však taková pravidla vztahovala, tak jak to říkal návrh, který byl na stole, pouze na dovážené zboží, tak ve světle výkladu ustanovení o technických bariérách obchodu by toto byl problém. Zasněly některé připomínky, eh, které eh, byly směřovány na další země. Co další země tedy? Já tento argument nemohu přijmout, protože VTO a vůbec při všech vyjednáváních, která vedeme, ať už bilaterálních nebo vícestraných, zaměřujeme se na odstraňování technických bariér obchodu. A to je pro nás velice důležité. Je to ještě důležitější než tarify. Nemůžete tedy na jedné straně zastávat odstraňování technických bariér obchodu a na druhou stranu řeknete, pokud se to týká požadavku na označení vyrobeno v, tak eh, to pro nás problém není, uděláme výjimku, zamhouříme oko ale pokud se jiní chovají špatně, my se budeme tedy chovat taky špatně, to není správný přístup pro nás jako jednoho z hlavních partnerů VTO. Ehm, od Dartmouth sdělil zajímavou poznámku, že třeba by lidé chtěli slyšet, a on už tady není, už je v Dartmouthu, že by spotřebitel chtěl číst eh, vyrobeno v Itálii, vyrobeno v Německu, ale v rámci Evropské unie nemáme žádná pravidla pro původ. Je tady jednotný trh proto bychom se skutečně setkali s problémem, kdyby takový systém byl povinný, tak by byl proti eh, pravidlům jednotného trhu. Francouzský produkt už neexistuje, už je to evropský výrobek. A mimo jiné bude tady eh, panovat soubor neformálních pravidel v rámci EU, kde se rozhodneme, že větší část výrobku je spíše z Německa než z Itálie a označíme tam Německo. Ne, tak to být nemůže. V každém případě by tam mělo být napsáno Made in Europe, vyrobeno v Evropě a možná eh, by to mohlo být ještě nějak zdůrazněno a specifikováno, v kterém členském státě. Eh, právo vlastního podnětu znamená, že komise má právo stáhnout návrh. To je právo vlastního podnětu. Neznamená to, že můžeme z vlastního podnětu něco přednést, ale také můžeme něco z vlastního podnětu stáhnout. Díky tomu má komise možnost řídit situaci a my jsme tohoto práva využívali správně, protože jsme to sdělili Evropskému parlamentu, sdělili jsme, že to je součást našeho pracovního programu pro rok 2013, o němž jste diskutovali, já jsem náslouchal vašim připomínkám, ale zcela jistě nemůžeme dnes stahovat něco, co neexistuje. Ehm, a také by to bylo mimo jiné proti evropským smlouvám a také proti autoritě Evropské komise. A na to nesmíme zapomínat, pokud chceme zajistit rovnováhu mezi institucemi. Mně samotnému také pozice Rady radost nedělá. Diskutovali jsme s nimi o té problematice a e, Rada příliš vstřícná nebyla. Na druhou stranu není pravděpodobné, že bychom brzy našli většinu v radě. E, uvidíme, e, možná s tím předseda něco udělá. Pan Langen se ptal, zda dávám přednost parlamentu nebo radě. Ne, takové otázky mi neklaďte. O to tady nejde. Jsme připraveni nalézt řešení a to řešení musí být správné. A pan Moreira se také ptá, proč neměnit návrh v rámci takového řízení. Pane Moreiro, myslíte tu otázku vážně? Vzhledem k tomu, že patříte k hlavním školám ústavního práva, můžeme přeci během projevu měnit právní obsah dokumentu, který platí? Ne pokud bychom to udělali, pokud bychom to vůbec zvažovali, eh, nějaké změny musíme přednést nový návrh pokud by se dočkal dostatečné podpory, to teprve eh, vyplyne, ale v současném řízení by taková praxe správná nebyla. O tom zcela jistě můžete diskutovat na akademické půdě. Já jsem také byl kritizován za liberalismus. Pane Žado, já jsem liberál, ano. Ale tady zastupuji komisi a komise je kolegium, to neznamená můj osobní názor, nýbrž názor kolegy a komisařů. A někdy míváme tendenci zaměňovat liberalismus s kapitalismem. Není toto též, nebudu o tom tady diskutovat, ale opravdu se ty pojmy nepřekrývají. Ehm, zaznamenal jsem také připomínky k Bangladeši. Ano, je to velký skandal, že se děje to, že výrobky eh, se vyrábí v Bangladeši, kde jsou pracovníci, děti, eh, chlapci a děvčata placeni eh, skutečně tak málo, že je to naprosto nepřípustné, stejně jako jsou nepřípustné podmínky, v nichž pracují. A také vím, že Včera se diskutovalo o Bangladeš, já jsem tady být nemohl, byl jsem v Paříži, kde jsem jednal se, v pařížském, ve francouzském parlamentu. Ale samozřejmě s podmínkami v Bangladeši bychom něco měli dělat. Měla by platit pravidla pro ty země, které mohou svobodně dovážet k nám. Ehm, Bangladeš je eh, v tomto smyslu ehm, velice politování hodným příkladem a měli by také splňovat určitá pravidla. A zároveň by měli dodržovat také podmínky Mezinárodní organizace práce a její úmluvy, Třeba by mohla vzniknout nějaká cestovní mapa pro spolupráci třeba s Bangladeší, ale také s dalšími státy a konkrétně také se společnostmi, které v těch zemích působí. Ale nesměšujte to s touto problematikou a to chci říci také dalším kolegům. Je potřeba rozlišovat co děláme u nejméně rozvinutých zemí? Dáváme jim možnost dovážet na náš trh. A oni by nikdy nebyli schopni rozvinout vlastní průmysl, průmysl textilní, pokud by museli splňovat stejné podmínky jako my. My jsme vyspělou ekonomikou, oni jsou nejméně rozvinutou zemí eh, s málo rozvinutým hospodářstvím, ale zároveň musí respektovat alespoň soubor minimálních požadavků o těch jsem ochoten uvažovat, již o nich uvažuji, protože zcela jistě stávající situace i s tím požárem je naprosto nepřípustná, nepřijatelná. Nestalo se to poprvé, já jsem také sledoval dokumentární film o podmínkách pracovníků v kožedělném průmyslu. Tam je to také velice nebezpečné, ale nezaměňujte to s problematikou označování původu pokud těmto státům nedáte možnost dovážet na náš trh, tak budete opravdovými protekcionisty a rozhodně nebudete humanisty. Zcela jistě musíme nalézt správnou rovnováhu. Tolik velice stručně, možná nepříliš stručně, co jsem chtěl říci. A samozřejmě budeme na tom trvat, stáhneme návrh, ale aktivně se budeme připravovat na návrh nový, o něm s vámi budeme diskutovat. Jsem připraven, ne profesore Moreiro, na diskusi ve výboru INTA, nikoli hned příští týden, ale v rozumném časovém horizontu. Uvědomte si, že takový úkol není snadný. Musíme se věnovat dováženým výrobkům, ale také domácím výrobkům, a pak si klademe otázku, zda bychom se tomu měli věnovat jenom u domácích výrobků. To by bylo více kompatibilní spravedlivé TO. Zcela jistě to povede k diskusím se zástupci průmyslu, ale to je také nedílnou součástí demokracie. Jsem ochoten hledat další řešení, toto řešení ale není dobré, to je odsouzeno k neúspěchu, nikdy se to nepodaří a jedinou rozumnou politickou reakcí je ho stáhnout. Děkuji. Eh, a conclusione della discussione. No, děkuji. Děkujeme za to, že jste uzavřel tuto rozpravu. Byly předloženy čtyři návrhy usnesení. Tím končí tato rozprava. Hlasovat se bude dnes.